Uh, so, ladies and gentlemen, I... Dámy a pánové, dobré ráno. Myslím si, že jsme připraveni. Myslím si, že všechny politické skupiny jsou zde plně zastoupeny. Budeme používat hlasovací zařízení. Pokud jste si, podobně jako já, zapomněli své kartičky, tak eh, si prosím zařiďte, abyste, aby vám je někdo přinesl. Mluvám se, já když tady eh, zatluču tím kladívkem, tak eh, to hodně rezonuje. Poprosím vás, abyste se tedy usadili a zahájíme, prosím, děkuji, Přeji vám všem dobré ráno. Vítám vás na velice důležité schůzi, na které budeme řešit celou řadu velmi důležitých témat, na kterých mnozí z vás za uplynulý rok strávili spoustu času. A nyní přicházíme k tomu klíčovému bodu, kdy budeme o těchto věcech hlasovat a vyslechneme si také stanoviska jednotlivých zpravodajů k jejich zprávám. Chtěl bych vás zde tedy ještě jednou všechny vřele přivítat. Chtěl bych přivítat, přivítat také ty, kteří nás sledují na internetu, protože schůze je webstreamována. Nemáme tady příliš mnoho času pro, eh, prostoru pro veřejnost, takže ostatní mohou sledovat na internetu. Pokud jde o pořad jednání, Máme zde několik změn. Jirgené? Poprosím o stišení sálu. Takže u těch eh, veřejných eh, zakázek eh, zpravodaj a stínový zpravodaj budou mít setkání in camera po hlasování, aby mohli rozhodnout o dalších krocích v této věci. To říkám jaksi eh, zhruba, protože dosud k žádným rozhodnutím nedošlo. To bude tedy po hlasování, které bude probíhat eh, respektive to setkání od 12.30 do 13.30. Samozřejmě, že pokud hlasování skončíme dřív, tak může hned být to eh, setkání in kamera. potom. Za druhé, pan Fox, vidím, že je zde přítomen měl zahajovat diskusi o naší zprávě o reakci na zelený, zelenou knihu komise o online hazardních hrách, ale bohužel on má problémy s tím, aby tady byl v ten určený čas, stejně tak jako celá řada stínových zpravodajů a já se domnívám, že ve světle důležitosti tohoto tématu bychom to měli přesunout eh, a diskutovat o tom až na našem příštím zasedání, až zde bude plné zastoupení. Myslím si, že není žádný časový pres, takže doufám, že budete souhlasit s eh, přesunutím tohoto bodu. Pan Fox souhlasí. A zítra odpoledne jsem se rozhodl, že ten svůj úvod eh, s testováním a prohlídkami motorových eh, vozidel nahradíme tím bodem 21, tím klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků a doufám, že se nám to podaří zařídit i tak, aby zde byli i příslušní zastup, zástupci komise. Má někdo něco proti tomuto pozměněnému pořadu jednání? Nikoli? Takže pořád jednání můžeme považovat za schválení a než se pustíme dál, Velice rád bych jste mezi námi přivítal nového člena výboru za EPP, pana Borisova z Bulharska. Možná jen se ukažte, my vás tradičním způsobem přivítáme a těšíme se na spolupráci s vámi, pane Borisové dnes si vyčíte, pokud nic jiného. Hlasování. Ve svých složkách máte zápis ze schůze, které, která se konala v listopadu a v prosinci. Pokud eh, k ním nemáte žádné námitky, budeme je považovat za schválené do konce tohoto zasedání. Dále máme také eh, nový bulletin výboru IMCO. Na první straně naleznete eh, mou novoroční zprávu a také tam máme hezkou fotografii. Když eh, byste chtěli pravidelně získávat tento bilten, můžete nám zaslat e-mail a my vás zařadíme do rozesílacího seznamu, který má již nyní asi 2000 adres. A ještě bych připomněl, že zde zítra budeme mít také irského ministra pana Brutna, který je ministrem pro zaměstnanost, podniky a inovace. Ten bude zítra dnes opravuje se pan předseda, dnes ve tři hodiny hovořit o prioritách eh, předsednictví. Takže vás poprosím, i když budete unaveni po tom dopoledním hlasování, přijďte na to setkání s panem Brutnem, abychom mu mohli klást otázky týkající se irského předsednictví. Nyní tedy přejdeme k dalšímu bodu a tím je první zpráva, o které budeme hlasovat eh, o zavedení akčního programu pro oblast cel a zrušení rozhodnutí 624 lomeno 2007. Pan Baldasár nesedí na svém obvyklém místě, takže jsem ho neviděl. Chcete, pane Baldasáre, něco říct, než budeme hlasovat? Ne? Dobře, takže přejdeme k hlasování. Můžeme začít. Eh, si vzpomínáte, my jsme o tomto návrhu již hlasovali, ale musíme eh, ještě začlenit konečné rozhodnutí rozpočtového výboru do toho balíčku. Takže pustíme se do práce. Takže Rozpočtový pozměňovací návrh 10 a 4. Tak byly odhlasovány a hlasujeme pro budget 14. Kdo je pro, proti? To je jasně schváleno. Dále přejdeme k budget 15. Kdo je pro, proti? Schváleno. 16 a 17 odpadá. Budget 18. Pro, proti, zamítnuto. Dále budget 19. Ne, o tom nehlasujeme. O tom nehlasujeme, takže a unblock hlasujeme o budget 2, 3, 6 a 7. Má někdo něco proti? Takže unblock, kdo je pro, proti? Jasně, schváleno. Myslím si, že bychom nyní měli elektronicky hlasovat o celém návrhu. Takže nyní hlasujeme o celém usnesení elektronicky. Prosím, můžete hlasovat. 36 eh, hlasujících členů. Končí hlasování. 34 pro, 1 proti. Takže děkuji mnohokrát panu Baldasáremu za odvedenou práci. Nyní přejdeme k tomu prvnímu velkému projektu, který se týká změny směrnice o uznávání profesních kvalifikací a já jsem pozvu paní zpravodajku a mý předsedkyni výboru, aby uvedla toto hlasování. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem hezký den. Já bych eh, chtěla především poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech skupin, se kterými jsem velice ráda spolupracovala. Myslím si, že to bylo v zájmu všech eh, odborných profesí a samozřejmě všech občanů. A také v zájmu růstu a zaměstnanosti, protože vidíme, že v době sociální a ekonomické krize mobilita již není luxusem pro mnoho mladých lidí, je to často nezbytností, zvláště v těch zemích, kde je situace nejhorší a já se domnívám, že my jakožto evropští zákonodárci musíme tuto mobilitu usnadňovat eh, a více ji zabezpečovat eh, jak pro ty odborníky, tak pro občany. Chtěla bych poděkovat také koordinátorům skupin, zvláště samozřejmě koordinátorům své skupiny, ale také ostatních eh, politických skupin, protože jsme skutečně pracovali až do včerejšího pozdního večera, abychom připravili takový hlasovací seznam, který představí vizi Evropského parlamentu, která bude taková, aby ta jednání s irským předsednictvím, který je velice zainteresováno na této problematice a kterému bych chtěla již předem poděkovat. Takže domnívám se, že po skončení tohoto hlasování bude naše pozice skutečně silná a dá nám jasnou vyjednávací pravomoc. Také nezapomínám na Evropskou komisi. Se zástupci Evropské komise jsme pracovali v našich skupinách paralelně a také jsou ve vzájemné součinnosti, než ten text zprávy vůbec ještě vznikl. Ten hlasovací seznam byl dokončen skutečně velice pozdě a chtěla bych říci, že na straně 88 pozměňovací návrh 706, tak tam eh, je drobná změna. Takže strana 88, 88, Týká se to článku 1, odstavce 1 a článku 58 odstavce 2. Jde o pozměňovací návrh 706. A je tam mínus, nikoli plus. Tam je to špatně, u 706. Má tam být mínus. Můžeme začít hlasovat. Mnohokrát vám všem děkuji. Výborně, skvělé. Takže se do toho pustíme. Pokud tedy žádný stínový zpravodaj nechce nic říct, můžete ještě se vyjádřit samozřejmě potom. Až se dostaneme na to místo, které nyní Bernadette eh, vysvětlovala, tak samozřejmě budu dbát na to, aby to bylo jasné. A ještě jsem něco zapomněla, říká paní Verňo. Zapomněla jsem poděkovat také všem sekretariátům skupin protože oni se dnes v noci moc nevyspali, stejně tak jako sekretariátu IMKA, zvláště Sebastianovi. E, skutečně to jsou takové opěrné kameny té naší práce. Dobře, děkuji, začneme hlasovat. Kompromis 6. K článku 1, kdo je pro? Proti? To je jasně schváleno. Nyní kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Článku 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dále nv 10. Zde tedy hlasujeme o NV10 Moje kartička nefunguje, říká jedna z hlasujících. Takže schváleno 22 pro, 13 proti. Asi byste se měla přesunout na jiné místo, kde to bude fungovat. Tento návrh byl tedy schválen. Kompromis 38. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dále 196. Pozměňovací návrh 196 paní Rapty. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně zamítnuto. Nyní 14 a 15 paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Ample 18 odpadá, takže 206. 206. Zahajuji hlasování. To bude těsné. O 206 C, paní Rühle. Můžete to, prosím, trošku urychlit? to hlasování. Končím hlasování. Byl jste pro nebo proti? Vy jste byl pro, takže návrh zamítnut. 18 pro, 19 proti. Trošičku si tu kartičku asi musíte očistit, aby vám to fungovalo. Takže zamítnu to. Eh, není 204. Paní McClarkin. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní MPL 20. Pro, proti? Zamítnuto. A návrh 205. Kdo je pro? Potřebujeme to elektronicky ověřit. Je to návrh pana Gustavsona, takže hlasujeme. 35 vás eh, hlasovalo, paní Prendegast je pro, takže zamítnuto. Nyní přejdeme k NV 13. Zkusíme to. Musíme elektronicky, protože je to těsné. Takže NV13 zahajuji hlasování. Končím hlasování. odpadá. Respektive je zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 209 paní Rühle. Zahajuji hlasování ke 209. Končím hlasování. Paní Prendergast 23 pro, 15 proti. A paní Prendergast je pro, takže 24 pro, ale ještě stále to je schváleno. 209 schválena. 17 odpadá. Stejně tak jako i ty další návrhy odpadají. Jdeme tedy k 18. zpravodajky. Takže pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, to je jasně schváleno. 212 odpadá. 19. Kdo je pro 19? Proti? Schváleno. 211. Paní McClarkin, zde to bude třeba provést elektronicky. Ne? Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22. MP 22. Myslím si, že zde musíme elektronicky hlasovat. Bylo by skvělé, kdyby liberálové to se hlásili trošičku, trošičku výrazněji. Končím hlasování. Zamítnuto. Paní Gebhardt a pan Schwab signalizují velice jasně. Skvělé by bylo, kdyby i liberálové signalizovali trošičku výrazněji, abych to hned viděl. Pozměňovací návrh 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 215 a NV11. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 219. 219. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 220. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 221. Pro. Proti. Zamítnuto. 223 a NV14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 226, kdo je pro, proti, zamítnuto. NV15, pro, proti, zamítnuto. 225, pro, proti, zamítnuto. 228 a 229 a NV16, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. 227 odpadá. 230 je doplnění pana Ariase. Budeme hlasovat, protože to bude těsné. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro, 19 proti. Ample 23 doplnění. Hlasujeme o Employment 23. Končím hlasování, zamítnuto, včetně hlasu paní Prendergast. Dále Dva, tři, jedna. paní McClarkin, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Dva, tři, dva. kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 237, kdo je pro, proti, zamítnuto. 233, kdo je pro, proti, zamítnuto. 234, pro, proti, zam, schvál, zamítnuto, 8. pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, schváleno. 6. pro, proti, schváleno. 5. o tom se nehlasuje, protože se to vztahuje k těm dalším přijetím. Envy 17, 18, 19 všechny odpadají, protože 20 byla přijata. Dvacítku jsme schválili, takže nyní přejdeme k MPL 26, říká pan předseda. Takže přejdeme k 239, což je doplnění paní Gál Pelč, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Empl 26 pro, proti, zdržel se schváleno. 240, 241, 242, 44 odpadají, všechny odpadají. 21 také odpadá. Takže nyní 2, 4, 5, to je ústní pozměňovací návrh paní Le Grip. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zcela jasně schváleno. Nyní přejdeme ke 2, 4, 6. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 2, 4, 7. 2, 4, 7, prosím, přihlašte se Hlasujeme tedy elektronicky. Končím hlasování. Schváleno 24 pro, 15 proti. 2, 4, 8. Paní McClarkin, kdo je pro, proti? Schváleno 250 a 249 odpadají. NV21 také, takže nyní jsme u 251 a NV22. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 252 nehlasujeme, 253 pro, proti, schváleno. 2, 5, 4, schváleno. 22 odpadá, 255 také odpadá a nyní jsme u 257 a NV23. Zahajuji hlasování o 257 a NV23. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 vás bylo proti. Ample 28. Hlasujeme. Kdo je pro? Elektronicky ověříme. Ample 28. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 23 z paní zpravodajky. Kdo je pro? 23 zpravodajky. Elektronicky ověříme. 23. Myslím si, že schváleno. Končím hlasování. Ano, schváleno 21 hlasy pro. NV 24 a 260 jakožto doplnění, kdo je pro, kdo je proti, kdo zamítl, je tady zamítnuto. Kompromis 10. Pro, proti, schváleno. A nyní přejdeme přímo na stranu 18 285 odpadá. 278 a NV28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 256. Kdo je pro? Proti? Musíme hlasovat elektronicky. Takže 256 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to 20 na 20. Dále 27, paní zpravodajky. Kdo je pro? Opět to musíme ověřit, protože je to těsné. Takže 27 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 pro, 17 proti. 280 a NV 29 nyní. Kdo je pro? kdo je proti, zamítnuto. Nyní přejdeme ke kompromisu 11. Zde máme oddělené hlasování. Nejprve část 1. Máte to v seznamech, nebudu to číst. Takže část 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Část 2, což je odstavec 5 kompromisu, kdo je pro. Elektronicky ověříme část 2 kompromisu odstavec 5. Nyní tedy ukončím hlasování, protože to je jasně schváleno. EPP se konečně rozhodli, jak budou hlasovat. Celé dvě následující strany odpadají. Nyní přejdeme ke 313, paní Turunen, 313 na straně 23. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 316, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 33 výboru pro zaměstnanost eh, odpadá 314, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 315, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 317, kdo je pro, kdo je proti, Myslím si, že to budeme muset ověřit. Takže hlasujeme o 317. 317 hlasujeme. Máme 40 kartiček, ale jenom 37 vás hlasovalo. V každém případě hlasování je u konce schváleno o dva hlasy, 19 ku 17. Aha, jeden hlas, jedním hlasem vlastně, protože tu máme ještě paní Prendergast. Thank you. Nyní 318 paní Rüle. Hlasujeme o 318. Končím hlasování. Schváleno 20 pro, 18 proti. Kompromis 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 3, 2, 9. Kdo je pro? Hlas... 319. No, Doplnění. Paní Brennergast je pro. Takže schváleno. 20 proti 17. Dále 3, 2, 2. 3, 2, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 33 zpravodajky. Zahajuji hlasování k 33. Končím hlasování. Zamítnuto. Employment 35 to je doplnění. Poprosím vás o signál, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. 323, paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 39, výboru Envy. Kdo je pro? Musíme to ověřit. Myslím si, že to bude schváleno, ale uvidíme. Hlasujete hrozně pomalu. Končím hlasování. Schváleno. 25 pro, 12 proti. Nyní zde máme celou řadu totožných návrhů. Začneme 38. 38. Poprosím vás, abyste to zrychlili. Rychleji mačkejte knoflík. Schváleno 22 pro, 13 proti. Respektive 23 pro. Nyní návrhy staženy z pana Gustavsona, takže přejdeme ke kompromisu 4, strana 27. 27, kompromis 4, oddělené hlasování. Hlasujeme o části 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme o části 2. Pro? Proti? Také schváleno. Všechny ty další nyní odpadají a přejdeme přímo k pozměňovacímu návrhu 375 zpravodajky. Máte to všichni 375 zpravodajky. Zahajuji hlasování o 375, je to na straně 32. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 19 proti. Pozměňovací návrh 35 pravorajky. Takže pozměňovací návrh 35. Sledujete mě, paní zpravodajky? Kdo je pro? Trošku to musíme urychlit. Kdo je proti? Zamítnu to. 43 výboru employment, kdo je pro, proti, zamítnuto 373, 374 jsou doplněním, kdo je pro. Pane Švábe, prosím, rozhodněte se. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 376, paní Head. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. zamítnu to. 377 a 378. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnu to. 381 paní Rüle. Kdo je pro? Proti. zamítnu to. 379. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto 380, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Takže 380 hlasujeme elektronicky. Myslím si, že je to jasně schváleno. Končím hlasování. Ano, ano, ano. 22 pro. 383. Aha, 382 je s tím kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Uh, eh, 383, také zpravodajka. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. To bylo zamítnuto 19 proti 18 pro. 37 byla stažena. Nyní nás čeká 384. Kdo je pro? To je na další stránce. Kdo je proti? Všichni. Zdrželi se jasně zamítnuto. 213. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto jasně. 38 od zpravodajky, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ne, pardon, schváleno. Jasně přijato. 386, to odpadá. Tak teď nás čeká 388 pro, proti, zamítnuto jasně, 39 byla stažená, 389 paní Šaldemose, kdo je pro, proti. To bylo jasně přijato. Nyní MPL 46, to odpadá a čeká nás 391. Pozněvací návrh. Tady se to bude muset ověřit. Zahajuji elektronické hlasování o pozměvací návrhu 391. Uzavírám. Přijato. A nyní NV42 nám odpadá, že ano. 390 taky, 47, 48 taky, 40 byla stažena, takže nás čeká 395, je to tak. 395, kde je pro, proti, to je jasně zamítnuto. A pak tam máme pár stejných pozněvacích návrhů, začínají 392, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 393, paní Het, kde je pro, proti, zamítnuto jasně. 396 od paní Rüle, kdo je pro, proti, zamítnuto. 397 a Ample 50, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. Teď 398, kde pro, proti, to je jasně zamítnuto. Nyní Mpl 51 pro, proti, zdrželi se 402, kde pro, proti, zamítnuto. Mpl 52 pro, proti, zamítnuto. 401 pro, proti, zamítnuto. 403 pro, proti, zamítnuto. 404 pro, proti, přijato. 400 odpadá, 399 je kompatibilní, takže 400 ne, 400, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 400 byla přijata, 399 je kompatibilní, pro, proti, jasně přijato. 41, to je také kompatibilní, pro, proti, přijato potom Ample 53 a další, kdo je pro, proti, zamítnuto. 407 a Ample 54 pro, Má to být těsné nebo kde pro? Já myslím, že to je dost těsné. Zahajuji elektronické hlasování pro kontrolu. Uzavírám ho. 19 ku 19, takže odpadá. Zamítnuto, nikoli odpadá, zamítnuto. Trochu je divné, že tady máme 37 karet, zdá se, že tady více karet než lidí, co hlasují, no to nevadí kde pak to jsme? U 42. Při, další text k zpravodajky přijato 408 pro, proti přijato, 409 bylo staženo, 410 a NV 43 pro, proti, jasně přijato. Takže 411 nám odpadá, 412 nás teď čeká. Musíme si to ověřit? Asi ano. Zahajuji hlasování 412. Teď už tam máme 40 karet, ale 39 hlasová plus paní Fendegos, takže uzavírám hlasování zamítnuto. 413 paní McClarkin, Zahajuji hlasování k 413. Myslím, že to bylo přijato, ale radši si to uvěříme. Ano, celkem jasně, jasně je to přijato. Hlasujte rychleji, prosím. Dobrá, uzavírám. Máme tady 41 lidí teďka, ale jasně přijato. 414 to je kompatibilní. Kdo je pro? Zase to je dosti těsné, takže si to uvěříme. Zdá se, že tady máme většiny velmi těsné. Teď hlasuje 40 lidí, 39 plus paní Metagas. Uzavírám hlasování. 22 pro 18 proti. Takže blokové hlasování 415 a td. Výmaz. Kdo je pro? proti, jasně přijato. Takže teď nás čeká Ample 55, kde je pro. A musíme si to ověřit. 55. Uzavírám hlasování a zase je to těsně 18, 18, jeden se zdržel, takže zamítnuto. Aha, vy jste hlasoval pro, takže 19 k 18, takže přijato, protože paní Pětnegas hlasovala pro, aby bylo jasno. Takže přijato. Ample 55 přijato. Teď 417 a 18, ty jsou stejné. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď 419 a 20 a 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Takže všechny tyto byly přijaty. Teď Ample 56, kde je pro, proti, jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 422, kde je pro, proti, zamítnuto. 423 a 425, kde je pro, ukažte prosím ruce, proti, jasně přijato. 424 odpadá tím pádem. A myslím, že NV47 také. 43 je kompatibilní s těmi ostatními. Je to tak? Ano. Takže se na 43 zpravodajky. Zase to budeme muset ověřit elektronicky, takže 43. EPP má o jeden hlas navíc. Uzavíráme Paní Petrkas byla pro, takže to bylo přijato. 20 pro, 19 proti 1 se zdržel. Tak. To byla 43, teď 427. Kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Empl 58, kdo je pro, kdo je proti, to bylo zamítnuto. Teď 428 pozměvací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pane Foxy, slyšíme tady váš e-mail. <laughs> Předpokládám, že vám tam běží projev pana Camerona. Premiér s vámi chce mluvit na no dobrá. Kompromisní návrh 39. Kde pro? Proti? To bylo jasně přijato. Takže 432 paní McClarken, kde pro, proti, přijato. 433 zpravodajky, text navíc, kde pro, proti, přijato. Nyní 434 od paní Rule, kde pro, proti, zamítnuto. 435 a 6, kdo je pro, proti, přijato. 437 pro, proti, přijato. 438 pro, proti, přijato. 439 pro, proti, přijato. 441 pro, proti, přijato. 45 bylo staženo, 442 pro, proti, přijato. Ample 60 nám odpadá, 443 pro. To se budeme muset ověřit. Aha, ne. Došlo ke změně. Ještě jednou 443. Kde je pro? Proti? To je jasně zamítnuto.

Já jsem měl pocit, že 443 byla přijata. Dobrá, 46. Kdo je pro? To se budou muset uvěřit. 40, pardon, 46. Děkuji, všichni se na vás díváme, paní Pemtekaus. Nemus, možná byste mohla, mohla skoro i tady nahoru, aby bylo vidět. Uzavírám hlasování přijato 19 je pro, 16 je proti. Takže 46 byla přijata. A teď nás pořád ještě čeká 445 a 48. Teď 445. Pořád mě všichni sledujete? 445, tady si to myslím budeme muset elektronicky ověřit. Uh, the vote is closed. Uzavírám přijato, 20 pro, 16 proti, 426. My jsme přijali 445, takže to odpadá, pardon. Odpadá to. Takže Envy 49 a 444, kde je pro? Proti? Jasně, zamítnuto. Teď 446 a další, kdo je pro, proti, zamítnuto. 449, kdo je pro, proti, jasně přijato. Teď 450, kde je pro, proti, zamítnuto. Teď kompromisní návrh 19 kde proti, jasně přijato. Teď kompromisní návrh 24 pro, proti, jasně přijato. Takže teď nás čeká pozněvací návrh 460 52 Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 461, tam se hlasovat nebude. 463, kdo je pro? Proti? Přijato. Teď padesátka od zpravodajky, kde je pro, kde je pro, prosím, proti, jasně přijato. Teď padesátka od zpravodajky. Padesátka zpravodajky. Ne, ne, ne, to jsme teďka odhlasovali. Aha, pardon. Dobrá, tak 464 to je kompatibilní s 50, kde je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Envy 53 jako text navíc, kde pro, proti, přijato. 465 to byla stažena, 51 zpravodajky, kde pro, proti, přijato. 466, nebude se hlasovat 52 a 53 od zpravodajky společně, kdo je pro, proti, jasně přijato. 467 se nebude hlasovat takže teď jsme u kompromisního návrhu číslo 33. A to ve dvou částech. Část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? To bylo jasně přijato. Část 2. U tohoto kompromisu. To je dost důležité, možná si to radši překontrolujeme, protože to je důležité hlasování. Otevírám hlasování k druhé části kompromisu, uzavírám hlasování a paní Brendegarst byla proti, takže to bylo přijato 24 ku 14. A jeden se zdržel dobrá. Takže teď si přelistujeme na pozněvací návrh 495, je to tak. Zdá se, že v různých kopích to je jinak, ale v každém případě teď jsme na 495 u pana Bušoje. Předpokládám, že je pro. Ukažte mě ruce. Mám pocit, že to bude dosti těsné, takže to radši odhlasujeme elektronicky. 495. Poprosím o urychlené hlasování. Uzavírám hlasování, takže to máme zamítnuto. 17 ku 22 nebo 18 ku 22 a teď 496, kdo je pro, proti, přijato. Takže teď kompromisní návrh 25, kdo je pro, proti, jasně přijato. Takže Teď 504 od pana Busoje, kdo je pro, proti, zamítnuto. 505 a 59 Envy, kdo je pro, proti, zamítnuto. 506 se nehlasuje, 507, kde je pro. Mám pocit, že to je zase dost natěsno. Takže zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. 21 pro, přijato, 18 bylo proti. Takže 508, 9 a tak dále. Je to máme 510 od pana Busoje. Kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. Teď 511, ten vy 60. Kdo je pro? se musí zase uvěřit. Zahajuji elektronické hlasování k pozněvacímu na 511 NV60. Uzavírám hlasování a to bylo přijato 22 k 18 hlasům. 512 se nebude hlasovat. 513 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 514 a NV 61, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 515 se nehlasuješ, NV 62, kdo je pro, proti, přijato. 516 se hlasovat nebude, takže teď kompromisní návrh 29 do porodní asistente, kdo je pro, proti, jasně přijato. Takže až na NV 60 4, výmaz, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 521 se nebude hlasovat, 62 <clears throat> zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 528 stažena, teď 529, 530, kdo je pro, proti, Jasně schváleno. 531 a NV67. Liberálové hlasují. Ukažte nám prosím jak. On zrovna telefonuje. Ale stejně budeme hlasovat. Já mám pocit, že to je přijato, ale možná se podíváme. Zase, že pan Cameron nám tady ruší hlasování. 34 lidí jenom hlasuje, takže zase, že moc nedáváte pozor. Dobrá, přijato 19 pro 14 proti. Takže kompromisní návrh číslo 30, kdo je pro, kdo je proti, proti, zdrželi se, jasně přijato. Takže teď 534 o paní Rule, kdo je pro, kdo je pro 534. Já si myslím, že zase to budou muset hlasovat elektronicky, je to dost natěsno. Vote's closed. That's going to be locked. Odmítnuto. Teď kompromisní návrh 31. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Teď kompromis 32, ten se bude hlasovat po částech. Nejprve část 1, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně přijato. Teď kompromisní návod 32, část 2. Hlasujeme elektronické druhé části. Uzavírám hlasování. Jasně to bylo zamítnuto. Druhá část toho kompromisu. Tím pádem 552, pokud se nepletu. Ano, 552 na výmaz, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. 554 od paní Riole, kdo je pro. Tady si myslím, to musíme zase ověřit. Aha. Já jsem čekal, až mi... Dobře, 554, kde je pro, proti, jasně přijato. 555. Ne, ne, ne, pardon. Kompromisní návrh 20 po přijetí toho předchozího. Všem je jasné, kde jsme. Já jsem si toho nevšiml, pardon. Takže teď kompromisní návrh 20. Kdo je pro, prosím, kdo je proti? Jasně přijato. Kompromisní návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Také přijato. Teď 568. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, to bylo zamítnuto. A teď 569, text navíc. Kde pro, proti, jasně přijato. 570, to nám odpadá pardon, takže 572 teď. 572. Ukažte ruce. Liberálové taky, ti se ještě rozhodují. Kde je pro 572? Proti? Jasně přijato. Tak pojďme na kompromisní návrh 22 rovnou. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato, takže kompromisní návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, také jasně přijato. Nyní 580, kdo je pro, kdo je proti, to bylo přijato. 564 pro, proti, přijato. 581 pro, proti, zamítnuto. 582 jako text navíc. Kdo je pro? Proti? To bylo zamítnuto. Teď 583 se nebude hlasovat, 584, kdo je pro, proti, zamítnuto. 585 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 Envy, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 zase Envy a další pozměvací návrhy, které jsou stejné, kde pro, proti, také všechny zamítnuty. Takže teď pozněvací návrh 590 od paní Turunen, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 71, kdo je pro, kdo je proti, jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 591 jako text navíc, kde je pro, to se musíme uvěřit. 591 i jako text navíc. Uzaví, eh, zamítnuto 18 pro 22 proti. Teď 594 a 78, kde je pro, proti, Jasně přijato. 593 se nebude hlasovat a teď už se dostáváme 595 pana Engla, kdo je pro, kdo je proti. To je jasně zamítnuto. Teď kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti. To je jasně přijato, takže teď jdeme až na 621 a další na výmaz. Takže 621 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď nás čeká kompromisní návrh číslo 9, kde je pro, proti, zdrželi se, to je přijato. Přeskočíme na 622 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně zamítnuto. 75 byla stažena, 630, 643 a 676. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se jasně zamítnuto. Teď 642 od paní McClarken. Kdo je pro? Proti? To bylo také zamítnuto. Nyní se dostáváme k kompromisnímu návrhu číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, to bylo jasně přijato. Teď se dostáváme na blok pozněvací návrhu výboru pro životní prostředí, který tam vidíte, kdo je pro. Budeme muset hlasovat. Takže NV 86 až 90. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijaty jsou 70 8, 9 a 80 odpadají, 653 totéž. A jdeme rovnou na kompromis 14, je to tak? Ano. Dobrá, takže kompromis 14. Všichni souhlasíme, ano, kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato. A teď nás čeká 664 od paní Turunen. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. Nyní 665. Nebo o ní budeme hlasovat do, společně? Ne, já myslím, že ne, protože některé skupiny chtějí proti některým hlasovat. Jeden po druhým pojedeme. 665, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 666, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 667 pro, proti, zdrželi se přijato. 668 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 670 a N296 pro, proti, zdrželi se přijato. 669 padá, 671 kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 673. Tady si to zase, myslím, budeme muset elektronicky ověřit. Takže 673, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, schváleno. Teď 672 jako text navíc. Hlasují liberálové. Myslím, že budeme muset asi elektronicky, nějak to pořádně není vidět. Myslím, že to je dost natisnou. Takže 672 zahajuje hlasování, které uzavírám a schváleno 20 ku 18. Já jsem jenom čekal, jak odhlasuje paní Brendegast. Byla 674 od paní Rule. Kde je pro? Kde je proti? Přijato. Ověřit? Dobrá. Aby bylo jasno. Uzavírám 20 4 pro, 16 proti. 675. Paní Turunen, jde pro? Zase uvěříme. 675. Uzavírám 2020. Takže zamítnuto. 83. zpravodajky. Kde je pro? proti, jasně přijato. 677 paní Rule, kde pro, proti, jasně zamítnuto. 678 paní Weisberger a další. A jsou pro, nebo jak to je? Změnil názor zjevně. 678, kde je pro, kde je proti, jasně přijato. 84 od zpravodajky, tam se nebude hlasovat, 679 paní Rapty, kdo je pro, proti, zdrželi se, to je zamítnuto. Teď 85, ta se nebude hlasovat, 682. Paní Weisgerber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 680, paní Rule také zamítnuto. 680, eh, jako, pardon, 681 paní Sehnalové, kdo je pro, proti, zdržele se, zamítnuto. 684, kdo je pro, musíme ověřit. Končím hlasování máme 19 eh, pro 21 proti zamítnuto 685 doplnění paní Weisgerbrové. Hlasují liberálové. Kde je pro? A ne, to budeme muset eh, prověřit, je to velmi těsné. Končím hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 22 hlasy proti 17. 686, paní Rüle. Pro, proti, zamítnuto. 690 a M 80, kde pro, to opět prověříme. Je to příliš těsné. Končím hlasování. A je to schváleno? Ano, 20 proti 18. Takže schváleno obojí. Nyní 6, 8, 7, ty jako doplnění. Kdo je pro? proti, je to zamítnuto, to je jasné. Employment 81, eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. A teď unblock 6 eh, pozměňovacích návrhů paní Rüle. Kdo je pro? Proti? Eh, zamítnuty všechny. 693 pana Ariase kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 34 pro, proti, schváleno zcela jasně. A teď číslo 700 a 701 paní Petikainen. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 703 paní Prendegář a 82 ne, tak ty odpadají. A teď 704. Ne, ne, takže 703 jsme schválili, takže 706. Tak moment, to prověříme. Oui, mais on en est au 704 là. 704. 704. But here it says. 703. okay. All right. Okay, are we clear now? On est au 704 ou au 706? Sorry, we were just checking to see. My prověřujeme. Prověřujeme, co nám tady odpadlo v důsledku schválení sedm, sedmistovky. mistaken in the indication about 704. We need to go to 706. Right, okay. Right, okay. We were just double checking. Tak ještě no, Tak není 706. A to tady bylo, eh, zpravodajka je nyní proti, nikoli pro. Takže 706, do je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 707, 708 a 709 nehlasujeme a teď 712 a 713. Kdo je pro? 712, 13. Kdo je proti? Zamítnuto zcela jasně. A nyní 87, teda taky pro, proti schváleno. 714 je kompatibilní, kdo je pro? A to musíme prověřit. Zahajujeme hlasování 714. Končím hlasování. A je to sládno 20 proti 18. Nyní 715 je kompatibilní, kdo je pro, proti, sváno jasně. 716 nám odpadá. Je to tak? Ano. Ne. Takže 716 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 717 a 18 nehlasujeme. 719 doplnění. Kdo je pro? proti, schváleno. 720, kdo je pro? To je opět velmi těsné. Prověříme 720. Tak a 18 pro 22 proti, takže je to eh, zamítnuto 7, 2, 1. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 88 zpravodajky, kde je pro? Proti. Schváleno. 722 pro, proti, zamítnuto. 723 stažen, nyní NV1 pro, proti, zamítnuto, 89, kdo je pro, proti, schváleno, nyní NV 6 nám odpadá, takže m 1. Moment, to to musíme prověřit. Empl 1 zahajeme hlasování elektronicky. Končím hlasování a je to zamítnuto. 93. Kdo je pro, proti, schváleno. 93 kompatibilní, kdo je pro, proti, zamítnuto. NV2 jde pro, proti, zamítnuto. 90, 91, 92, 46 se nehlasují a nyní Ample 2 pro, pro hm, to musíme prověřit. Je to příliš těsné. Končím hlasování a je to 19.19. 19. Ample 3. Zahajuji hlasování k Ample 3. Tak to je jasně schváleno. Není kompromis číslo jedna. Kompromis jedna k recitálu čtyři. No jsme u recitálu tedy. Kde je pro kompromis jedna, proti, schváleno. Nyní 108, paní Šaldemos, kde je pro, proti, schváleno. A nyní kompromis 37. kde je pro? Proti? schváleno. Nyní číslo 117 a vymazání osmičky, kde pro, proti, zamítnuto. Nyní 119, paní Trunen, kde pro, proti, zamítnuto. mp 7, pro, proti, zdrželi se schváleno, MP8 pro, proti, zamítnuto zřetelně. Nyní 121, paní Rühle. A to musíme prohlasovat asi elektronicky. Ano, 121. Končím hlasování a je, je to zamítnuto. 19 proti 20. 122 paní Klárkin pro, proti. Zamítnuto čtyřka raz zpravodajky pro, proti. Eh, schváleno. Kompromis 18 pro, proti. Jasně schváleno. A nyní 126, paní Weiler pro, proti, schváleno. Pětka zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 131, paní Parvanová pro, proti, zdrželi se, schváleno šestka se nehlasuje, takže 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno, čili 134 pan Rochefort pro, pro, pro ještě jednou, Kdo je proti? Schváleno zcela jasně. Nyní kompromis číslo 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno zcela jasně. Nyní kompromis číslo 5. Pro? Proti? Schváleno. Nyní osmička zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 152 pro? Proti? zamítnuto. Kompromis 12, to je pro, proti, zhváleno, e, recit, tak, 160, e, 160 pro, proti, zamítnuto, nyní 159 pro, proti, a to musíme prověřit, 159, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno a tím se dostáváme k 171. Pan Rošfor, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 172. Paní Rüle, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 174, paní Rujle, kde je pro? Tak ještě jednou prověříme, 174, tady eh, končím hlasování. A je to 19 proti 20, čili je to o jeden hlas zamítnuto. A teď eh, závěrečné hlasování takže celý upravený text, o tomto budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. 37 je nás, kdo ještě chce hlasovat. Paní Prendergast je pro. A no, někdo hlasoval úplně na poslední chvíli, nevím, kdo to byl. Máme 37, 38 lidí, dobře. Takže končím hlasování a je to schválen o 32 hlasy, 33 hlasy, 4 byly proti a 2 se zdrželi. So um, I want to. Um, uh, I think uh, Mrs. Ruler is entitled just. Myslím, že paní Rule má nyní právo eh, říct pár slov. A možná paní Vernio? Chce něco říci? à l'issue de ce vote. Děkuji. Takže na konci tohoto hlasování měli jsme hodně velmi těsných hlasování, ale přesto si myslím, že se nám podařilo získat mezi námi všemi pořádnou většinu. Takže teď začne jednání a doufám, že budeme moci pokračovat v práci, která vede k evropské harmonizaci že se bude jednat o skutečný evropský projekt pro občany, který vytváří profesionálové. Takže vám všem děkuji. Good. Well, I want to thank everyone else. Anybody else? Any of the... Tak, děkuji vám. Chce se ještě někdo vyjádřit? Stínu zpravodaje? Ne. Takže prosím, krátká představka. Uh, Několik minut přestávka, prosím, mezi hlasováním. Protáhněme se a potom budeme za chvíli pokračovat hlasováním o zprávě pana Švába. Můžete se trošku projít, přesednout. Uh, so, ladies and gentlemen, um, thank you for um, your energetic Dámy a pánové, já bych vás poprosil, abyste se opět uh, soustředili. Máme za sebou tu velkou práci na změně směrnice o uznávání profesních kvalifikací a nyní nás čekají ještě další tři zprávy. Poprosil bych vás tedy o pozornost, pane Švábe. Uh, a potřebuje samozřejmě i vidět signalizaci ostatních koordinátorů. Mě to velice pomáhá, když vidím, jak signalizujete. Pak můžeme omezit elektronická hlasování na minimum. Nyní tedy přejdeme k důležité zprávě pana Švába. Týká se doporučení komise o zprávě jednotného trhu. Chcete něco říct, pane Švábe? Ano, eh, děkuji, já bych vám chtěla přát eh, za svou skupinu k tomu řádu, který jste obdržel, který je jedním z nejvýznamnějších ocenění v britském impériu a zdá se, se, že to pomohlo, protože Kamer, pan Cameron řekl, že Británie zůstane na vnitřním trhu a to nás posunuje dále. K vlastní zprávě. Já bych chtěl eh, na začátek poděkovat všem stínovým zpravodajům za vysoce konstruktivní spolupráci. Eh, bylo to opravdu eh, úžasné potěšitelné, že jsme se téměř na všem shodli. Podařilo se nám zapracovat také pozměňovací návrhy z jiných eh, výborů a Teď v rámci evropského semestru máme stanovisko, které podporují skutečně jednotně všechny frakce a to je určitě pozitivní. A já si myslím, že eh, můžeme tady takto společně přispět eh, k udržení tohoto trhu. Otázka je, jak eh, lépe kontrolovat eh, naplňování evropských předpisů. O tom debatujeme s komisí a také chceme v rámci Evropského parlamentu, který nám umožňuje vypracovat studii, hledat argumenty, jimiž budeme přesvědčovat členské země, že toto má smysl. Víc k tomu nemám co říci a prosím vás, abyste to podpořili. Ano, děkuji vám, děkuji vám za přání a také děkuji vám za vaši práci na tomto důležitém dokumentu a je to opravdu významná část naší práce. Takže pusme se do hlasování. Začnu kompromisem číslo 19. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dále 129, kde je pro, proti, schváleno. 130 pro, proti, také schváleno. Nyní jednička pana Dionga, kde je pro, proti, zamítnuto. E, ústní změna, kterou zde máte vytištěnou, kde je pro, proti, schváleno. Dále eh, dvojka, kde pro, proti a schváleno zcela jasně. Kompromis jedna, kdo je pro? A je to ještě s ústní změnou. Takže tento kompromis, a není bez ústní, ne. Ústní, Ah, okay. Compromise amendment. Kompromis 1 s ústní úpravou, s ústní změnou. Ano, takže budeme v tom hlasovat s ústní změnou, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže kompromis nyní bez té ústní změny. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Dobře, takže tak to je schváleno. Nyní číslo 7. Pro? Proti? Schváleno. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Devítka pro, proti, schváleno. Desítka pro, proti, schváleno. Jedenáctka pro, proti, schváleno jasně. Nyní M3 odpadá dvanáctka, kdo je pro, proti, schváleno. Nyní kompromis číslo dvě pro, proti schváleno. Nyní kompromis 26 pro, proti schváleno. Kompromis 3 pro, proti schváleno. Kompromis 22 pro, proti schváleno schváleno. Nyní 131. 131 pro, proti schváleno. Nyní kompromis 23 pro, proti schváleno. Kompromis 4 pro, proti schváleno. Nyní 21. Ten nám odpadá. A nyní Takže ústní změna o té musíme hlasovat pro, proti, schváleno není 27 pro, proti, schváleno. Empl 8 pro, proti, sváleno. 28, kompromis 28 pro, proti, sváleno. 23 stažena, 24 pana De Jonga pro, proti, zamítnuto. Kompromis kompromis 5, kompromis 5, kompromis 5, kde je pro, proti, schváleno. Nyní 27 pro, proti, také schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, schváleno. Nyní kompromis 24 pro, proti, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, schváleno. Dále 34 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, schváleno. Regi 12 pro, proti, schváleno. Tak, tři odpadá nám 133. Takže 36 není pro, proti schváleno. 37 je stažena. Nyní kompromis 29 pro, proti schváleno. 39 pro, proti schváleno. 40 paní Šaldemose a to musíme elektronicky prohlasovat. 40 hlasujte, prosím. Končím hlasování. A je to Je to schváleno 19 hlasy proti 17. Ano, paní Šaldmoze je svědkem svého triumfu. 41 doplnění, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 8 pro, proti, schváleno. 44 pro, proti schváleno, 45 pro, proti schváleno, kompromis 9, kdo je pro, proti schváleno, kompromis 10 pro, proti schváleno, nyní 48 pro, proti schváleno, 49 pro, proti schváleno, 50 nám odpadá, 51, kdo je pro, proti. Ještě jednou každé pořádně, nebylo to jasné. Takže 51 zahajuji hlasování. Takže to je 19 18 a schváleno o jeden hlas. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 15 pro? Proti? Schváleno. 61 to odhlasujeme elektronicky přímo. Zahajuji hlasování 61. Končím hlasování. A opět je to o jeden hlas schváleno. Děkuji paní Prendergast. Kompromis 16. To je pro. Proti. Schváleno. Kompromis 17. Pro proti schváleno. 66 pro, proti schváleno. Kompromis 18 pro, proti schváleno. 135 pro, proti zamítnuto. 136 pro, pro, ještě jednou pořádně, děkuji, proti schváleno zcela jasně. Kompromis 25 pro, proti, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, schváleno. Kompromis 31 pro, proti, schváleno. Kompromis 32 pro, proti, schváleno. Kompromis 33 pro, proti schváleno. Nyní 76 pro, proti schváleno. Eh, ústní eh, pana Švába a Koferátyho k 77 pro, proti schváleno. 78 paní McClarkin pro, proti zamítnuto. 79 je to doplnění 79 pro, proti schváleno 80 pro, proti schváleno 81 pro, proti, kde je proti? Tak 81 elektronicky. 81. Pouze 34 hlasujících, takže končím hlasování a je to schváleno 20 proti 16. Nyní 82. Myslím, že je to schváleno. Dobře, stejnou většinou. Takže to bylo schváleno. 83 pro, proti. Schváleno 84 pro, proti. Schváleno 85 pro, proti. Schváleno 145 pan Popakis pro, proti. Schváleno 146 pro, proti. Schváleno kompromis 14 pro, proti. Schváleno Nyní 149 pro, proti schváleno. Dále 150, ne, 154 eh, pro. 154. 154 pro, proti schváleno a 156 nyní pro, proti. Schváleno. 157 tím pádem odpadá a 86 pro, proti. Schváleno. Dále 88 pro, proti schváleno, 89 pro, proti, schváleno. 90 pro, to prověříme elektronicky, 90 a je to 18 pro 19 proti hmm, zamítnuto. Nyní kompromis 20 jsou přílohy 20, to je pro, proti. Schváleno nyní 96 pro, jak hlasují liberálové. Tak to bude muset elektronicky prověřit. 96 hlasujte, prosím. tak eh, ne, musí, musíme ještě jednou, musíme ještě jednou, protože jsme omylem eh, ukončili hlasování příliš brzy. Takže 96 hlasujeme ještě jednou. Ano, prosím, urychlete to, končím hlasování a je to schváleno. 97. stažena, nyní ústní změna pana Švába, kde je pro, proti schváleno. 98, pan De Jongre, pro. Stále pro. Proti. Schváleno. Kompromis 34. Pro. Proti. Schváleno. 101. Kdo je pro? proti, tak to je zamítnuto. To znamená 102, 3, 4, 5 nebudeme hlasovat. A máme 106 s ústní změnou, kdo je pro, proti, schváleno. Pak je tady další ústní změna, kdo je pro, proti, schváleno. 107, paní McClarkin, pro, proti, zamítnuto. 108, pan Kofráty, pro, proti, schváleno. 109 technický, tam nic, 110, kdo je pro, proti, zamítnuto, 111 pro, proti, zamítnuto, 112 pro, proti, schváleno. Kompromis 35 pro, proti, schváleno. Kompromis 36 pro, proti, schváleno. 114 paní Vekárkin pro, proti, zamítnuto. 115 pan Koferaty pro, proti, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, schváleno. 119 pro, proti, zamítnuto. 120 pan De Jong pro, proti, stále, teď nyní proti, schváleno. 121 pro, proti, schváleno 122 pro, proti, schváleno 123 je stažena, 159 patří do, pod kompromis 124. Nehlasujeme, takže 125 to nám také odpadá. 126. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 37 pro. Proti? Schváleno a 128 paní Meklárky na závěr pro, proti, zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to 34 pro, jeden byl proti, dva se zdrželi. Děkuji panu Švábovi. Ano, a potlesk pro pana Švába. Eh, Pan Švábe, eh, chcete nám říct něco, eh, jak to bude dál s touto rezolucí, s touto iniciativou? Pane předsedo, velmi stručně, páč ještě musíme hlasovat. Eh, zpráva Single Market Governance je parlamentní reakce v podobě zákonodárné iniciativní zprávy na sdělení Evropské komise, které nese stejný titul. Koordinátoři nicméně rozhodli, že v této zprávě eh, bude zapracována také stanovisko eh, výboru pro společný trh o k takzvanému integračnímu Eh, sdělení komise. Z tohoto důvodu eh, půjdeme s touto rezolucí na plénum v rámci evropského semestru a v příštím roce budeme vypracovávat běžné stanovisko a doufáme, že Evropská komise naše myšlenky ke zlepšení řízení společného trhu, což je de facto eh, původně myšlenka nynějšího ministerského předsedy Maria Montio v Itálii, takže to bude předloženo ze strany komise v podobě zákonodárného návrhu. Pan Menders, velmi stručně. Já chci vám poblahopřát, že jste skutečně Britem. Možná, že bych ještě rád řekl něco k Davidu Cameronovi. A můžeme říci, že on byl proto, aby byl zřízeno jakési ministerstvo pro společný trh. Společný trh vlastně nemá svůj vlastní ministerský summit, jako má třeba doprava nebo životní prostředí. Takže hm, my bychom se ve výboru měli ještě více soustředovat na společný trh, než jak to činíme dosud. That's an interesting idea. To je zajímavá myšlenka, můžeme se k ní vrátit později. Ale já jsem velice rád, že to pan Cameron vyslovil. Paní Gebhardt? Děkuji. Také já bych vám chtěla poblahopřát k novému titulu. To je opravdu hezké, že máme mezi sebou tak významnou osobnost. Chtěl bych také poblahopřát za tuto zprávu, kterou jsme právě odhlasovali. A já jsem velice ráda, že tato myšlenka, se kterou přišla sociálně demokratická frakce na koordinátorech, že mm, je to součást tedy učinit tuto zprávu součástí evropského semestru, že už je de facto přijato. Nebylo by totiž přijatelné, aby pouze Econ a Empl v této důležité oblasti eh, měli jako jediné možnost hovořit eh, ke hospodářské politice. Domnívám se ovšem, že jde nejenom o ekonomiku, ale také o občany a pracující. To v této zprávě také zaznívá a do centra pozornosti se staví také člověk. Na to by se nemělo zapomínat a jde o něco, eh, na čem nám, sociálním demokratům, zvláště záleží. A poněvadž je to součástí celé věci, budeme také s tím souhlasit a Eh, doufáme, že v výboru IMCO vane příznivější vítr než možná v jiných výborech, takže skutečně i na plénu to eh, budeme podporovat jako sociální demokraté. Ano, děkuji. Takže já myslím, že můžeme pokračovat v duchu eh, v tomto duchu také se zprávou pana Gereka Eh, který se týká společného trhu evropských občanů. Já bych chtěla ještě eh, přivítat eh, Jana Andersna, bývalého předsedu tohoto výboru a také šefa delegace Japonska pro Japonsko. Čili vidím, že jste se přišel podívat, jak to dělají ti, co to převzali po vás. Děkuji vám. A nyní... Important opinion Přejdeme k dalšímu důležitému tématu, ke zprávě o nové legislativě týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. My jsme v podstatě prvním výborem, který jedná o tomto klíčovém tématu. Já jsem, jsem možná chtěl pozvat paní Komi. Pan Šváp ještě chce k tomu něco, nebo k tomu předchozímu tématu. Takže poprosím paní zpravodajku, aby řekla několik slov dříve, než přejdeme k hlasování. Poprosím paní Komi o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poděkovat eh, také všem kolegům a stínovým zpravodajům, protože je pravda, že toto je stanovisko, ale obsahuje velice jasné pokyny a signály směrem k výboru pro občanské svobody LIBE. Také jsme trošku napřed s tím eh, hlasováním, protože v LIBE bude tato zpráva předložena teprve nyní, v těchto dnech, eh, takže jsme trošku napřed. To má určitá pro a proti, ale domnívám se, že ta práce, kterou jsme odvedli, je velice užitečná a samozřejmě, že i s výborem Libe a dalšími výbory budeme úzce spolupracovat. Zde jde v podstatě o harmonizaci systému, což jsme v té zprávě několikrát zdůraznili. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, děkuji samozřejmě také stínovým zpravodajům. Já jsem byl také jedním z těch stínových zpravodajů, bylo to mé potěšení. Děkuji, pane předsedo, nechci zdržovat. Chci poděkovat paní zpravodajce z celého srdce za tvrdou práci, kterou odvedla a domnívám se nicméně, že interinstitucionální situace v Evropském parlamentu, abychom ji rozuměli, eh, tak je třeba říci, že je velice těžké vyslovovat se ke zprávě, která dosud neexistuje. Tady spolupráce s výbory tím pádem nemá smysl a měli bychom tedy neproměňovat to ve frašku. Samozřejmě, že je to důležitý příspěvek k diskuse, ale je poněkud tedy prázdný a dutý, poněvadž vzhledem k tomu, co se děje ve výboru Libe, a já bych byl rád, pane předsedo, kdybyste to vznesl na konferenci předsedů. Okay, well, I understand. Dobře, já chápu do určité míry, co jste říkal. Na druhé straně bych řekl, že my skutečně máme velice vlivnou pozici v té zprávě. Paní Schaldemoser, ano, já bych chtěla poděkovat za tu poměrně dobrou spolupráci a výměnu názorů mezi stínovými zpravodaji a zpravodajkou, ale musím také říci, že jsme se ještě úplně nerozhodli, jak postupovat dále, záviset to bude na výsledku hlasování. Chtěla bych tedy uznat, že jsme měli dobré diskuse, ale nemohu slíbit, že budeme hlasovat pro, protože tam máme určité klíčové problémy, které se týkají například profilingu nebo narušování osobních údajů a uvidíme, jak to hlasování bude se vyvíjet a podle toho se zařídíme, ale samozřejmě, že se budeme snažit v budoucnosti ovlivnit i práci výboru LIBE. Děkuji. Ano, já budu dbát na to, abych vám dal čas na případné konzultace, pokud je budete potřebovat. Pustíme se do hlasování, pokud nechce již nikdo nic říci. Hmm, první zde máme pozměňovací návrh 147. Kdo je pro? 147. Budeme hlasovat. Ne? Nebudeme hlasovat elektronicky. Takže kdo je pro? Elektronicky to ověříme, abychom se podívali, kdo zde vlastně je, protože se nám to zde trošku promíchalo, takže hlasujeme elektronicky od 147. 34 kartiček a 31 lidí hlasovalo. Paní Prendergast je pro 21 hlasy. Tento návrh je schválen. 148. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 149 jako doplnění. Kdo je pro? Liberálové, prosím, ukažte mi výrazně, jak hlasujete. Proti? Schváleno. 150 odpadá. 151 pana Třaskovského. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky, bude to těsné. Odpadá. Respektive je zamítnuto. dva. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 105, 153 pana Třaskovského. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 154 kdo je pro? Ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 155 paní Štýlerové, kdo je pro, proti? Schváleno. 156 pro, proti, Schváleno. 157 pro. Opět. To je těsné. Takže 157 elektronicky. Ty koalice se mění podle jednotlivých hlasování, proto to raději ověříme. A byl bych velice rád, kdyby mi koordinátoři za všechny skupiny mohli vždy jasně ukázat, jak eh, hlasují. Tento návrh tedy neprošel. Projdeme k, přijdeme k pozměňovacímu návrhu 30, paní zpravodajky, kdo je pro, proti. Schváleno. 158 pana Leukegarda, kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověříme to. Takže pan Lökegaard 158. Končím hlasování, schváleno. 19 pro, 16 proti. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 165 pana Lökegaarda pro, proti. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 169 a 170, kdo je pro? 169 a 170 hlasujeme. Prosím, urychlete hlasování, velice by nám to pomohlo. Jinak musíme čekat, až se vyjádří všichni hlasující. Schváleno. 171. Kdo je pro? Proti? A tak to není úplně jasné. 171. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 18 pro 15 proti je schváleno. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti schváleno. 176, 178. Staženy 177 pana Lökegarda. Kdo je pro? Opět musíme ověřit. Zahajuji hlasování o 177. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy proti 15. 180. Kdo je pro? Proti? Opět eh, jsem to neviděl jasně, takže 180 zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 189 a 34 odpadají, 181 a 35 staženy, takže 183 paní Verňo, kdo je pro, proti, zamítnuto. 182, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme? Takže ověříme. 182. Končím hlasování. Schváleno. 184. Kdo je pro? EPP hlasujete? Kdo je pro? Schváleno. 185 paní Štýlerové. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnut to ale velice těsně. Asi bychom to měli ověřit. Zahajuji hlasování. Rád bych to ověřil, aby to bylo jasné. Končím hlasování 19 proti 15 pro. Sto osmdesát šest. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 187 tedy odpadá, takže 188, kdo je pro 188, proti, musíme ověřit. Bude to těsné. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti, 2 se zdrželi, schváleno 189 pana Engströma. Kdo je pro? Proti? Opět eh, mi to neukazujete jasně, takže to ověříme. 189. Já mám dám trošku víc času, abyste to jasně mohli signalizovat, možná tím ušetříme čas. Takže další návrh eh, schválen. 191, 192. O 190 se budeme hlasovat jakožto o doplnění. Takže 190, kdo je pro? Proti. Schváleno. 194 pana Lökgarda, kdo je pro? Proti. Schváleno. 195. Pro. Proti. Schváleno. 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Protože to je můj eh, vlastní pozměňovací návrh, takže nechci být obviněn z toho, že to nějak ovlivňuje ten výsledek. Schváleno, děkuji. Nyní 197, pana Lekegarda. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 198. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Stejnou většinou. 199 pana Lekgárda. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 200. Kdo je pro? Myslím si, že i toto musíme ověřit. Takže hlasujeme o dvoustovce. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 306, 201, 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 204. Pro, proti, zamítnuto. 205. Pan Lekegarda je zde oddělené hlasování na žádost EPP. Hlasujeme o první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Schváleno. Nyní část 2. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 205 odpadá, 206 staženo, jdeme ke 209, kdo je pro, proti, zamítnuto, 210 pro, ověříme. Ověříme 210. Končím hlasování. Schváleno takže 211 odpadá. Nyní 212. O tom nehlasujeme. Aha, hlasujeme. Hlasujeme o 212. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 213 pana Engströma. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 214 paní Šaldemouze. Pro. Pane Švábe, kdo je proti? Schváleno 215 pro, proti. Schváleno 216 pro, proti. To je vše schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti schváleno. Jdeme tedy ke 225 se paní Koraca byl bych chtěla, aby dvě, o 220 se jednalo zvlášť. Souhlasíme s tím, takže kdo je pro 220? Proti? Schváleno. Děkuji paní Korace Bild. 224 pana Lekegarda, kdo je pro? Proti? Schváleno. 225, doplnění paní Stajlerové, pro, proti, schváleno. 226, kdo je pro, proti, schváleno. 227 pro, proti, schváleno. 228 pro, proti, schváleno. 229 pro, proti, schváleno. 230 pro, proti, schváleno. 231 pro, proti, schváleno. 2, 3, 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 2, 3, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 2, 3, 4, kdo je pro, kdo je pro, prosím, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování o 2, 3, 4. Končím hlasování. 16 proti, 19 pro, jeden se zdržel. Takže schváleno. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zdá se, že zde panují rozdílné názory. Ověřujeme 2, 3, 5. Dvacet pro, čtrnáct proti. Schváleno. 236 jako doplnění k 235, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 237. Kdo je pro? Budeme to muset ověřit. Zdá se, že EPP má zde dva rozdílné názory. Takže hlasujeme o 2, 3, 7. Prosím. 30 pro, 5 proti. 2, 3, 8. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 2, 4, Z. Kdo je pro? Proti. Schváleno velice těsně, ověříme. Uvidíme, zda jsem měl pravdu. 18 pro, 16 proti. Bylo to velice těsné, takže je dobře, že jsme to ověřili. Ten můj další odpadá, další návrhy odpadají. 241. Paní McClarkin, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 243. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 2, 4, 4. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 38 paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 2, 4, 5 odpadá. 2, 4, 6 nyní. Pana Lojke Lojkegarda. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 247 pana Třaskovského. Kdo je pro? Opět musíme ověřit. Takže hlasujeme o 247. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 18 pro, 16 proti, 1 zdrživší se. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 248, to je doplnění. Paní Věrňo, kdo je pro? Kdo je proti? Také schváleno. 250. Kdo je pro? To musíme ověřit. Takže 250 ověříme. Prosím, hlasujte. Končím hlasování zamítnuto. 18 je proti. Ehm, musím eh, říci tedy s politováním, že při 17.17 17, tomto výsledku musím se eh, přihlásit. Nicméně eh, paní kolegyně Sana e, Kaniente minule nehlasovala, poněvadž neměla Eh, kartu. Eh, dnes to možná není problém, ale bych skutečně prosil, aby zítra byly akceptovány pouze výsledky, eh, pouze tedy na základě hlasovací karty, abychom se dostali do stejných potíží. Pane kolego Švábe, paní Pendergast má svoji hlasovací kartu, ale nefunguje, takže já si myslím, že jí to nemůžete vyčítat. Já ji to nevyčítám, jenom jsem prosil, abychom na, zítra zajistili fungování systému. Uh, Prendergast Ano, paní Prendergast se pokusí zajistit, aby jí ta kartička fungovala, ale já jsem jí tu kartičku zkontroloval, ale prostě to ten její hlas nezaznamenává. Určitě to nějak mezi sebou vyřešíme, ale ukazuje to důležitost toho, abyste zde byli skutečně co nejvíce zastoupeni, protože jinak to hlasování může být eh, velice těsné. Kdybyste to byli všichni, třeba by ty výsledky byly jiné. Nyní 251. 251. Zahajuji hlasování. Ne, kdo je pro, kdo je pro? Opět to budeme muset ověřit. Abyste viděli, že paní Prendergast započítávám správně. 21 pro, 13 proti. 252. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Bude to opět těsné, myslím. Takže 252, končím hlasování. Zamítnuto 15 pro, 20 proti. 39 stažen, 253 a 254. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto stejnou většinou jako minule. 40 paní Komi. Kdo je pro? Kdo je pro? Zase to budeme muset ověřit do těsné. Opět eh, zde se formují různé koalice k jednotlivým hlasováním. Končím hlasování. 20 pro, 15 proti, jeden se zdržel. Návrh byl schválen. 2, 5, 5. Nyní o něm tedy budeme hlasovat o 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět ověříme. Prosím, urychlete hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19 pro, 16 proti. Pozměňovací návrh 41 paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 256 pana Lökegaarda. Pro? Proti? Zamítnuto. 257 pana Třaskovského. Zahajuji hlasování o 257. Je to 18 na 18, takže odpadá. 42 stažen, 258. Kdo je pro 258? Proti. Zamítnuto. 4-3 paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 259 pana Třaskovského. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 2, 6, 1. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 260 s doplněním kdo je pro toto doplnění? Kdo je proti? Schváleno. 44, paní Komi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 262, pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 263, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní jdeme k návrhu 280. 280, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 281, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 282, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48 paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 284 tedy odpadá. 49. O 49 hlasujeme. Kdo je pro? Ověříme to. Končím hlasování. Je to 17 na 17, takže zamítnu to. 285 pana Trianty Filidise, kdo je pro? Ověříme 285. Končím hlasování. Zamítnu to. Takže hlasujeme o 286. Kdo je pro 286? Ověříme. Je to zase těsné. Je to návrh paní McClarkin. Končím hlasování. A je to schváleno 20 hlasy pro a 16 proti. 287. Kdo je pro? 287. Kdo je proti? Schváleno. 50 stažena. 288 pana třeskovského, Kdo je pro? Proti? Zdrželo se schváleno. 289. Takže kdo je pro 289? Proti? Zdrželo se schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Ověříme kompromis 9. Prosím, můžete hlasovat. pro, 15 proti, jeden se zdržel. Přejdeme k návrhu 320. 320. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 321. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 54 a 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 3, 2, 4. Kdo je pro? Ověříme. 3, 2, 4. Končím hlasování. Schváleno. 3, 2, 3 tím pádem odpadá a jdeme na 3, 2, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 6 a 55 tím pádem odpadají. Nebo hlasujeme o tom doplnění? Ne. 7 také odpadá. Jsme u 9 a 3 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 331 a 332. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 56. Paní Komi. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 57. Stažena. 333. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 4. 334, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 335, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 336, pro, proti, zdrželi se, přijato. 58, pro, proti, zdrželi se, přijato. 338, pro, Ověříme si to. 338. Zahajuji hlasování. 20 ku 16 tedy schváleno. 337 tím pádem odpadá. 339, kde pro? Proti. Zdrželi se také přijato. Stejná většina jako minule. 340 odpadá. 341, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Stejná většina jako minule, 342 pro, proti, zdrželi se, přijato. 343 pro, proti, zdrželi se, přijato. 344 pro, proti, zdrželi se, přijato. 345 pro. Pro, prosím, proti, zdrželi se, jasně přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 346 pro, proti, zdrželi se, přijato. 347 pro, ověříme si to. Děje se tady několik věcí najednou. 347, prosím. Uzavírám a to je zamítnuto 16 ku 18 a jeden se zdržel. 60 byla stažena, 61 a 348 pro. Proti zdrželi se přijato. 349 pro, proti zdrželi se, přijato. 350 stažena, 351 a 2, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 353 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, ověříme si to. Je to kompromis. Zahajuje hlasování pozměňovací návrh kompromisní číslo 10. Uzavírám hlasování, schváleno 20 ku 15. Takže 361, kde je pro? Tady si to myslím musíme také elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. 19 ku 16, takže schváleno. 63 pro, proti. To bylo jasně schváleno. 64 a 362 pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno. 363, pan Třaskovský, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 11, kdo je pro, kdo proti? Zdrželi se? Přijato. 369. Pan Lokegard. Kdo je pro? Proti? To si musíme ověřit. 369 od pana Lokegarda zahajuje hlasování, uzavírám jej. 19 proti s paní Brennengard, takže zamítnuto. 370 paní Šaldemóze, kdo je pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno. 371, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 66 a 372, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 373, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Schváleno. 374, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, také schváleno. 375 byla stažena, 376, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 377, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se také přijato. 378 pro, proti, zdrželi se schvál, schváleno 379 a 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 383 staženo, 300 81 přijata, tak 384. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 385 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 386 staženo, 387, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 388, to je text navíc, kdo je pro, Myslím, že si to budeme muset ověřit. 387. Pardon, 388. Text navíc. Omlouvám se za zmatení. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 389 a 390. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? To bylo jasně schváleno. 67 je stažena, 68 paní Komi pro, proti, jasně přijato, 391, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 392 byla stažena, takže 393 pana Lokegarda, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 394 odpadá, 395. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 69 a 396 společně, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se jasně přijato. 397 od pana Lokegarda, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 70, paní Komi, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 398 pro, proti, zdrželi se, přijato. 399, kde je pro, proti, ověřme si to, prosím, aby bylo jasno. 399. 398 jsme schválili, takže 399 je také schválena. Dobrá, 400 od pana Lokegarda, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 401, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 402, pro, proti, zdrželi se, přijato. 403, pardon, ještě 401, ověřit, dobrá. 402. Tak který? Co jste chtěli ověřit? 402. Dobrá. Já jsem to, myslím, špatně oznámil. Dobrá, 402, aby bylo jasno, ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto. 402 je zamítnuto. Okay, so 401 was carried, right? 401 was carried. Okay. Right, 403. Kdo je pro? 403. To je zajímavá kombinace. Nová. Takže budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Takže 403 je zamítnuta, není 404. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 405. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 73. Paní Komi. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Takže 406 nám odpadá. Kompromisní návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Takže 75, to je s tím spojeno, budeme o něm hlasovat. Kdo je pro 75, proti, přijato. 407, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 408 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 bylo staženo, takže 409 odpadá, 410 pro, pro, proti, to si musíme ověřit. 410, prosím. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 22 pro, 12 proti. Schváleno. 77 pro, pro prosím, proti, zdrželi se, přijato 411, pro, proti, To nebylo jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. 411. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno 19 hlasy ku 16. 17. 412. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se jasně schváleno. Takže 413 odpadá, 415, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 414, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78, zpravodajka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 416 od paní Styler, kdo je pro, budeme hlasovat elektronicky. Pozněvací návrh paní Style 416. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 12 ku 25. Kompromisní návrh 13, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně, přijato. Nyní pozměvací návrh 80, paní Komy. Kdo je pro? proti, zdrželi se jasně přijato. 439 paní Repo, pana Repo, kdo je pro, proti, zamítnuto. 81 paní Komy, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 442 paní Head, kdo je pro, to si ověříme. Takže 442 od paní Head. Uzavírám hlasování. 18 pro 19 proti, to jsem rád, že jsme si to zkontrolovali, zamítnuto. Budeme hlasovat o 440? Ano, to je samo sobě, kdo je pro, kdo je proti. Jasně přijato. 441, text navíc, kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato. 443, paní Head, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 444 od paní Head, kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato. 82 paní Kome, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 445 paní Šaldemoze a ostatní, kdo je pro. Tady si to ověříme. Myslím, že to bylo přijato, ale stejně. 445 paní Šaldemoze a ostatní předkladatelé. Uzavírám hlasování a bylo to schváleno 20 ku 14. 83 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Ne, pardon, 446, nikoli 83, omlouvám se. Hlasujeme o 446, text navíc k 445C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. To mně nebylo úplně jasné. Můžeme prosím elektronicky? 446, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 19 ku 17. Jeden se zdržel. Dobře, že jsme to zkontrolovali. 83, paní Komy, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 84, paní Komy, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Takže 449 447 a 8 odpadá, 85 od paní Komy, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se také přijato. Tím pádem nám 452, 450 a 451 odpadá, 86 od paní Komy, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se také přijato. Takže nám odpadají všechny ostatní pod tím a teď se dostáváme ke 456. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. 457, pan Salvíny, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To bylo přijato, jasně myslím. Ano, jasně přijato. 458, pan Salvíny, pro? Proti? Zdrželi se. Také přijato. 459, pan Lokegard, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87, pan Trentafelides, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 stejný autor, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89, tentýž autor, kterého vítám jako bývalého aktivního člena. Kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90, paní Koraca Bild, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 91, pan Trianta Felidis, kde je pro, proti, zamítnuto. 92, stejný autor, pro, proti, jasně zamítnuto. 93, týž autor, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 94, paní Šaldemouze pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička, paní Komy, to bylo staženo. Dvojka, paní Komy, kdo je pro, proti, jasně přijato. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 96, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka, paní Komy, pro, proti, zdrželi se přijato. 4, paní Komy, pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 paní Šaldemoze pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pan Šváb a ostatní pro, proti, zdr... no myslím, že to ověříme. Jenom abyste udrželi pozornost. Dobrá, přijato 19 15, dva se zdrželi. Nyní Stovka odpadá, 99, to je text navíc, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Takže nyní 107 pro 107. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 100, ne 106, ale 6 od paní Komy, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 108 jako text navíc, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Nyní sedmička, paní Komi, pro, proti, zdrželi se, přijato. 109, paní Koraca Bild, proti, 110, paní Clarkin, pro, proti, přijato. 111 tím pádem odpadá, 112, pan Salvini, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto, ale radši to ověříme, protože to nebylo zcela zřejmé. Zdá se, že liberálové nehlasují jednotně. Sto dvanáctka je to. Sedmnáct pro, 19 proti, ještě, že jsme to ověřili. 113. Tady máme od EPP hlášeno hlasování po částech. Část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Myslím, že část 2 si uvěříme. Zahajuji hlasování k části Dvě. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto. 17 bylo pro, 19 proti. Nyní 114, pan Salvíne, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 117, to je pan Třaskovský, kdo je pro, kdo je proti? To bylo těsné, tak uvěříme. 117. pan Třaskovský. pro, 16 proti, 115, eh, 16 odpadá, devítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 118 pana Třaskovského, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 byla stažená, 119 o té musíme hlasovat. Od pana Švába et al. Kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 od pana Salvínyho, kde je pro, proti, Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti. Jasně přijato. 123. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 124. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 125. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 126. Odpadá. 10. Kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní tedy pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, to bylo jasně přijato. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Třináctka. Zavírám hlasování. Ještě, že jsme to zkontrolovali, protože je to 18 k 18 tedy zamítnuto. 14. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme to muset ještě jednou ověřit, kdyby se někdo změnil názor. 14. tedy. 14. Uzavírám hlasování máme o jeden hlas navíc. Tady se změnilo hlasování, toto bylo schváleno. Někdo zjevně změnil názor mezi tou 13 a 14. Teď, co se týče 15, uzavírá, o, oh, pardon, otevírá, zahajuje hlasování. Osmnáct pro devatenáct proti, takže zamítnuto. Je všechno jasné u 13, 14, 15. Dobrá, 129, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, jasně přijato. 130 od pana Salviniho, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, to je text navíc, kdo je pro, proti, schváleno, 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 132, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 133. Kde je pro? Proti? Ověříme. Je to před konec konců můj pozměňovací návrh. Tak, aby někdo neřekl, že ovlivňuje výsledek. Uzavírám hlasování přijato 21 ku 15. 134 odpadá. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Ověříme si to, protože ne všichni jsou pro. Tak to radši ověřujme u kompromisních návrhů. Takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kompromis 3. Uzavírám hlasování. Bylo to přijato 19 ku 13 nebo 14 respektive tři se zdrželi. Nyní devatenáctka paní Komy, kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato. 139 paní Salvíny, kdo je pro, kdo je proti, to bylo přijato. 140 paní Verňu, kdo je pro, kdo je proti, radši to uvěříme. Uvěříme to. Devatenáctku šestnácti přijato 22 paní Komy, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 23 paní Komy, zdrže, eh, teda pro, proti, zdrželi se přijato, 20, 5, paní Kumy, pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pana Švába, kde je pro. Proti. Myslím, že to radši ověříme. Je to pozdňací návrh 141 pana Švába. Uzavírám hlasování. 17 k 15, 3 se zdrželi. To bylo těsné. 142. Kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se přijato 27. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato 28. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato 29. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, přijato se dostáváme k konečnému hlasování. Paní Šeldemouze se chce vyjádřit, nechce. Ještě někdo potřebuje rozmyslet něco dobrá, zahajuje hlasování. Je to konečný návrh. Jedna osoba zatím neodhlasovala. Uzavírám hlasování. Takže schváleno 19 k 15, jeden se zdržel. Děkuji mnohokrát. Je vidět, jak těžká agenda to je. Děkuji mnohokrát paní Kobě za to, že se posunujeme, ale zjevně tady máme ještě spoustu práce. Myslím, že přispějeme k tady této dobré pozici, takže děkuji. Uh, we now move on to the last vote, which I think is much, much shorter. Teď se dostáváme k poslednímu hlasování, které, myslím, bude podstatně kratší. A já bych ještě rád něco oznámil, než odejdete. A sice pan Twin za irské předsednictví eh, měl přijít k nám dnes odpoledne, ale bohužel z rodinných problémů se nedostaví ve tři hodiny. A pan Bruton, eh, další minister, může přijít pouze v 15.30. Takže prosím, buďte sem na 15.30, abychom mohli včas a okamžitě začít eh, s panem ministrem. Takže prosím skutečně, ať je to přesně 15.30. Paní premiérka souhlasí, dívám se. Chtěli bychom prostě ho solidním způsobem přijmout. Takže 15.30. Samozřejmě pokud tady budete třeba už 15.20, tak já vás velice rád uvidím. Tak a teď je k závěrečnému hlasování a to je stanovisko výboru pro výbor kulturní k audiovizuálním službám, tedy k této směrnice. Náš eh, zpravodaj tady není, takže rovnou se pustíme do hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní změna, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, pětka pro, to prověříme, prosím, pětku. Tady budou jiné většiny a menšiny. Končím hlasování a je to schváleno 22 proti 15. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisy 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno, sedmnáctka, pro, proti, zdrželi se, schváleno, šestnáctka, odpadá, osmnáct, pro, proti, zdrželi se, schváleno, devatnáct, pro, proti, zdrželi se, schváleno, dvacet, pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis tři, kde pro, proti, drželi se, schváleno. To bylo velmi rychlé, takže děkuji eh, panu Garcezi Ramonovi. A nyní závěrečné hlasování eh, k tomuto stanovisku jako celkovému. Zahajuji toto hlasování. Nyní končím toto hlasování. A je to schváleno 27 hlasy pro, 2 se Eh, dva byli proti, tři se zdrželi a já vám všem děkuji za vytrvalost při hlasování a uvidíme se odpoledne v 15.30. Eh, schůze je přerušena do té doby.